které se týká potřeby eh, politiky reindustrializace v souvislosti s národními případy Caterpillar a Astrom. A jako první eh, promluví pan minister Korčok. A já ho zde vítám. I have it on. So once again, Madam Paní předsedkyně, dámy a pánové, paní komisařko, eh, dovolte, abych začal omluvou, protože nebudu zde moci se trvat po celou dobu debaty. Eh, musím se urychleně vrátit domů, eh, kde finišují přípravy pro v páteční summit v Bratislavě. Eh, bohužel na poslední chvíli se změnil můj program a eh, kvůli tomu tady nebudu moci zůstat po celou dobu zasedání. Eh, novinky o zavřených výrobnách v Belgii a ve Francii samozřejmě všem působí starosti Caterpillar, Alstom a další Eh, je to, jsou to projevy fenoménu masového propouštění eh, v některých zemích v Evropě. Eh, to samozřejmě bude mít hluboké sociální dopady. Krize a restrukturalizace v automobilovém průmyslu ukazuje, že je třeba provést, provést hloubkovou reflexi v Evropské unii a v českých zemích my se musíme rozhodnout, jestli eh, připustíme, aby naše průmyslové know-how nám unikalo, nebo zda zlepšíme podmínky pro průmysl u nás. Už před lety Evropská rada uznala eh, potřebu silné průmyslové základny jakožto základní a zásadní část růstu a zaměstnanosti je třeba se zabývat několika aspekty v této souvislosti. Evropská rada i Evropský parlament volají po aktivní průmyslové politiky. To by se týkalo sektorálních iniciativ ze strany komise, všude tam, kde je třeba podpořit konkurenceschopnost, tak aby byla zachována silná průmyslová základna. Je třeba aby konkurenceschopnost průmyslu eh, byla jako faktor eh, součástí všech našich hospodářských politik. Týká se to také digitální politiky, přičemž je třeba eh, zajistit také sociální práva zaměstnanců. Máme zde z nových opatření Evropský fond pro strategické investice, ovšem přetrvává potřeba Eh, odstraňovat přepáž, překážky a podporovat nové typy eh, financování ze strany bank a ze strany kapitálu. Týká se to zejména průmyslových projektů, zejména tedy ve výrobních odvětvích a ve službách. Za dvě třetiny veřejných investic odpovídají lokální a regionální činitele proto jsou pro ně průmyslové, průmyslové závody velice důležité. Regiony tedy mohou zde sehrávat důležitou roli. Jejich posílení je možná, možné s kombinováním eh, nástrojů regionální politiky a průmyslové politiky. Eh, také se ukazuje, že potřebujeme efektivní sociální dialog, eh, včetně vlád a sociálních partnerů to, že je třeba zapojit více sociální partnery, eh, proniká do povědomí eh, čím dál tím více. Dialog v politických oblastech se musí zabývat také finančními aspekty. A proto Evropská unie přišla s nástroji, které podpoří zaměstnatelnost dělníků, zejména lidí v dělnických profesích v procesu restrukturalizace. E, mimo jiné je třeba usnadnit reintegraci propuštěných pracovníků. EDF e je samozřejmě pouze takovým prostředkem nápravy toho, co se stalo. Ale e, spolu musíme usilovat o to, aby se napravilo pokřivené současné prostředí. Dámy a pánové, e, excelence, výzkum a vývoj, e, to jsou věci, které potřebuje udržitelný rozvoj evropské ekonomiky. Předsednictví a komise zve zástupce eh, evropského výzkumu vývoje a evropského biznesu na mezinárodní konferenci o reindustrializaci Evropské unie. Ta se bude konat v Bratislavě 26. až 28. října a bude se zabývat eh, nanotechnologiemi, pokročilými materiály, výrobními technologiemi, eh, technologiemi a biotechnologiemi. Dalším klíčovým prvkem je digitalizace průmyslu, eh, která bude mít dopady napříč odvětvími. Přesto v Evropské unie stále nejsou zcela koherentní. A zde je právě třeba posílit roli regionů v oblasti posilování průmyslových procesů a digitalizace. Proto Rada také vítá nedávné sdělení komise, komise o digitalizaci průmyslu. Pokud se týče nové eh, agendy eh, profesionální dovednosti, toto je skutečně nezbytné, abychom mohli posilovat zaměstnanost a konkurenceschopnost. Dámy a pánové, toto jsou ty nejrůznější aspekty, na kterých je třeba pracovat. Parlament i komise na těchto cílech pracují, stejně tak i Rada reindustrializace se bude projednávat 29. září na příslušné eh, konferenci, na příslušném eh, setkání ministrů. A ještě jednou vás zvu na Bratislavskou konferenci. Eh, děkuji vám za pozornost, omlouvám se, že budu muset odejít, ale už jsem teď ve spoždění. Ano, děkuji. Eh, my eh, jsme o tom byli informováni. A nyní paní komisařka Tyson, prosím. Thank you, Madam President. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, um, nedávné oznámení Caterpillar a Alstomu uzavření uh, Eh, továren v Evropě mm, jsou velkou ranou pro postižené zaměstnance i eh, regiony. Děkuji Evropskému parlamentu za organizaci této diskuse a, eh, a a týkající se evropské budoucnosti a konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Eh, okamžitým cílem komise je podpořit ty přímo postižené. Je nezbytné rychle eh, vytvořit perspektivu pro eh, zaměstnance, jejich rodiny, lokální ekonomiku. Evropa nesmí zůstat stranou, musíme pracovat na všech politických úrovních, abychom pomohli pracujícím, kteří přišli o práci a celému regionu při překonání této obtížné ekonomické sociální situace. Především firmy, které působí v Evropě, mají právní i morální odpovědnost eh, udělat sociál, dát sociální dialog do eh, centra restrukturalizačního procesu. Eh, jde o evropský sociální model. Je absolutně jasné, že žádná společnost nesmí uniknout této odpovědnosti vůči svým zaměstnancům. Za druhé, co se týče uzavírání a propouštění, eh, které souvisí s vývojem na globální úrovni, tak máme fond pro přizpůsobení se globalizaci, který může hm, zajistit finanční podporu pro postižené pracující regiony. 3 miliony euro již byly dány k dispozici pro uh, propuštěné zaměstnance z Caterpillar a, a dalších firm v regionu. Další finanční podpora z Evropského globalizačního fondu může být dána k dispozici na žádost dotčených členským státům. Prostředky z EGF mohou být využity eh, na podporu profesionálního přeškolení, rekvalifikace mm, společně s Evropským sociálním fondem, regionálními fondy, které lze použít na pomoc regionu a postiženým pracovníkům. Reakce na vážnou situaci Eh, bude úkolem pracovní skupiny, která bude rozhraním pro belgické orgány a komisi a bude odpovídat na otázky, které vzniknou, které mohou souviset například s právním rámcem nebo využíváním evropských fondů. Hmm. Tato opatření eh, přispívají k rychlé reakci tato komise od začátku vysílá silné signály o nutnosti e, zachovat a uchovat konkurenceschopnost našeho průmyslu dlouhodobě s investičním plánem pro Evropu. V červenci 2016 20,4 miliard euro bylo již investováno do infrastrukturních projektů, inovace malých a středních podniků v rámci Evropského fondu pro strategické investice. Tato částka má vést k vytvoření 150 miliard euro investicích. Jak oznámil dnes dopoledne předseda Juncker v zprávě o stavu Unie, komise bude eh, prodloužit trvání tohoto fondu zdvojnásobně a zdvojnásobí finanční kapacitu. To by mělo vést eh, k 500 miliardám soukromých investic do roku 2020. Také je tř... Eh, také budou odstraněny bariéry eh, při vytváření lepší regulace. Průmyslová dimenze je začleněna také ve všech ostatních politikách komise, Strategie vnitřního trhu, cirkulární ekonomika, digitální jednotný trh, energetická unie, kapitálové eh, trhy, unie kapitálových trhů, výzkum, vývoj, lepší regulace, obchod pro všechny, strategie a strategie nových dovedností pro Evropu. V rychle se měnící globální ekonomice znalosti a dovednosti budou určovat konkurenceschopnost Evropy a schopnost eh, inovovat. Také pomohou mobilizovat, přilákají investice, jsou katalyzátorem pro vytváření nových pracovních míst a růst. Tato agenda dovednosti a schopnosti pro, mla, pro mladé, nezaměstnané, eh, uchazeče o zaměstnání. Vážení poslanci, náš průmysl je silný, nicméně celosvětová konkurence roste, takže musíme zvýšovat naše úsilí na všech úrovních, aby Evropa zůstala konkurenceschopným, atraktivním prostředím pro výrobce. Děkujeme, děkujeme paní komisařko. Nyní otevřeme diskusy se zástupci politických frakcí. Začne jako první paní Grostet. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Bohužel znovu musíme hovořit o této hluboké krizi konkurenceschopnosti a nedostatku investic do průmyslu v Evropě. A uzavření Carterpiralu a Alstomu je pouze symptomem toho propadu průmyslu v Evropě. Zavírá se více průmyslových podniků, než se jich otevírá v Evropě a to je znepokojivý signál a vyvolává to hněv a úzkost. Nicméně úřady věděly, že tyto dvě továrny jsou v obtížné situaci a zač- začaly až na poslední chvíli hledat nějaký plán záchrany. Jde tedy o konkurenceschopnost našich podniků, ale je jasné, že také členské státy nemají vůli vytvořit odpovídající prostředí. Podniky se musí neustále restrukturalizovat, aby se přizpůsobovaly změnám, ale proto, aby se mohly rozvíjet, tak musí mít fiskální a sociální prostředí, které jim bude nakloněno a nesmějí být paralizovány. V případě Alstemu, který mi velmi leží na srdci, se mně zdá nebezpečné že vláda navrhne jiné francouzské společnosti, která má problémy a je zadlužena SNCF, že navrhne, aby rychle zadala objednávky, nicméně objednávky fiktivní. Už roky ve Francii nemáme žádnou železniční politiku. V Evropě chybí nějaká anticipace, nějaké předvídání. Neustále mluvíme o průmyslové politice, ale kdo skutečně navrhuje dlouhodobé strategie průmyslového rozvoje pro naše podniky v Evropě. To nám nejvíce chybí a bohužel za to platí zaměstnanci, platí za nečinnost vlád, eh, o to, nebo za to, že nedělají strukturální reformy, platí za sociální dumping, který bohužel v Evropě existuje. Uzavření továren to je vždycky obtížné pro zaměstnance a proto, jak jste říkala, paní komisařko, je nutné pomoci jim hájit jejich sociální práva. Náš evropský průmysl potřebuje stabilitu, daňovou stabilitu, legislativní stabilitu, musí cítit, že je podporován dlouhodobými strategiemi. Děkuji, paní Grostet. A dalším řečníkem je paní Arena na minutu 30, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ohlášené uzavření továrny Caterpillar uvrhlo více než 6 tisíc zaměstnanců do zoufalství a také do nepochopení. Kartel Piral není jediným případem. Také ve Finsku více než 8 tisíc propuštění, Ericsson ve Švédsku více než 1500 propuštěných. Ten seznam je dlouhý, ale nepřijatelné není to, že podnik zavře, ale to, jak zavře a proč zavře. Když tady hovoříme o Pilaru, je to skupina, která má svá sídla tam, kde platí nejméně. Sídly ve Švédsku, aby nemusela platit eh, daně v Evropě. Je to také podnik, eh, který spíše odměňuje svůj kapitál, než aby investoval do strategií, které budou nositelkami pracovních míst a zaměstnanosti. A zanedbávají svou občanskou roli, kterou podnik, eh, jejich dimenzí musí v Evropě sehrát. A to je problém celé řady nadnárodních společností. Caterpillar to je také přímý dopad úsporných opatření v Evropě, protože méně státních zakázek rovná se méně investice do strojů. Mohli bychom pracovat tímto směrem. Co bychom tedy měli udělat? Za prvé, paní komisařko, jak jste říkala, musíme pomoci zaměstnancům, těm propuštěným a regionům, které jsou tím zasaženy. Já vím, že jste k tomu připravena. Za druhé, musíme obnovit veřejné investice. Za druhé, musíme zaručit, že zdaňováno, bohatství bude tam, kde se produkuje. Za čtvrté je třeba eh, bojovat eh, proti nedostatečnému financování naší ekonomiky a dále nesmíme dávat absolutní práva zahraničním investorům. Eh, my jsme rozhodně proti tomu, aby se v krátkých arbitrážích dávaly nějaká absolutní práva zahraničním investorům. Tady nejde jenom o nějaké studie dopadu, co to přináší pozitivního. Ano, jsou zde pozitivní dopady, ale musíme se měřit také na negativní dopady. To, že budeme popírat, bude znamenat, že se nebudeme moci připravit na přizpůsobení podniku a našich struktur, takže musíme být mnohem upřímnější, pokud jde o globalizaci. Děkuji. Thank you. Next speaker is... Děkuji a dalším řečníkem je paní Stevens. Minuta 30. Vůzitr, beste collega's. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Vážení kolegové, eh, když eh, se vyslechne člověk taková oznámení, jako právě nám předvedl Caterpillar, tak EKR pocituje skutečně hlubokou soustrast s těmi, kteří jsou postiženi. Je to opravdu těžká rána. Je to jedna z výzev globalizace a ta správná odpověď je, je správná politika je třeba nepodlehnout nesprávným eh, vábením. Eh, jednoduše a prostě mezinárodní eh, konkurence a globalizace podporuje zaměstnanost, proměňuje trhy a vytváří nová pracovní místa. A je třeba, aby nikdo z toho pracovního trhu nebyl vyloučen. Je třeba Eh, připravit se na všechny tyto změny. My v Evropské eh, unii máme tedy fond pro přizpůsobení se globalizaci, eh, který má změkčovat její dopady právě v takovýchto případech, ale samozřejmě nestačí spolehat se na to, že pomůže daňový poplatník je třeba spíše jít cestou strukturálních reform, které pomohou podnikání a zaměstnanosti. Děkuji. Paní Stevens, je na vás modrá karta od pana Tarabely. Přijmete? Jste Tarabel. Prosím, pane Tarabelo. J'ai entendu dire, Madame Stevens, que Paní Stement, vy jste říkali, že NVA je solidární s pracovníky. Nejlepším důkazem solidarity je to, co jsme udělali v Belgii před několika lety, když dostal k restrukturalizaci Forgengu. Nejlepší je, aby pracovníci měli přístup k penzijním fondům, aby mohli odejít dříve do důchodu. Já si myslím, že toto je jasné sociální kataklizma, proč NVA nechce poslat do předčasného důchodu ty, kteří jsou obětí této restrukturalizace. Paní Stevens? Beste kolega, dank eh, Vážený pane kolego, já vám děkuji za otázku, ale Eh, vy jste měl poslouchat lépe, co já jsem říkal. A my jsme proti tomu, aby ti lidé byli odepsáni, ti zaměstnanci. Eh, proto já říkám, že eh, řekněme, předčasné posílání do penze, to, to není udržitelné řešení. My říkáme, že i starší lidé se mohou přeškolit, aby byli schopni mm, pracovat jinde. Jednoduše důchod není řešení. Děkuji, pan Depré, na dvě minuty. Paní předsedkyně, paní komisařko, vážení kolegové, 2. září ráno Caterpillar oznámil uzavření své továrny v Gosli. Je to opravdu brutální, zaměstnanci jsou zaskočeni a politici šokováni. Více než 2000 zaměstnanců bude propuštěno a přímo firmou a 4 tisíce subdodavateli. To vše je bolestné, ale toto je bolestnější než jiné případy. Je to kapitalismus bez tváře. Toto rozhodnutí nebylo předem oznámeno vládě mé země a američtí eh, ředitele byli nedostupní, i když eh, belgický parlament je pozval. Toto uzavření firmy, navíc postihuje region, kde je vysoká nezaměstnanost a kde chybí nějaká jiná než průmyslová aktivita. Z paktu stability vyplývají rozpočtová omezení a to nám stěžuje situaci. Co tedy můžeme udělat? Musíme vyžadovat, aby Caterpillar dodržel všechny uh, podmínky postupu. To znamená, musí nám vysvětlit důvody, proč se rozhodl uzavřít tak výkonnou továrnu. Navíc je ten podnik ziskový a málo zadlužený. Pokud se to rozhodnutí potvrdí, musíme všechno spustit za tím účelem, aby zaměstnanci dostali odpovídající očkodnění a solidní perspektivu nového pracovního místa. Paní komisařko, vy jste to pochopila velmi dobře, jaká situace, když jste se setkala uh, s odboráři a dalšími. Hovoříte o tom, že se bude vytvářet pracovní skupina, že budete mobilizovat všechny prostředky, aby se tato situace vyřešila. Všechna tato iniciativa je nezbytná, ale nestačí to. Předseda komise ve svém vystoupení o stavu Unie hovořil o Evropě, která chrání, o sociální Evropě. A já pochybuji, že zaměstnanci Cardel Pirou nebo Alstom mají pocit, že Evropa dnes chrání. Žijeme v době velkých změn, v době globalizace a multipolárního ekonomického světa a je důležité připomenout vedení Caterpillaru, že sociální dialog je v DNA Evropy, ale bylo by ještě lepší na evropské úrovni mít nové nástroje, jako například Fond pro strategické investice, specificky pro průmysl, aby se konsolidovala nebo znovu vytvořila průmyslová základna Evropy. A bylo by dobré, aby podniky, které investují do naší našich eh, zemí neměli pouze ten postup Renault, ale aby měli jiné smluvní postupy. Já si myslím, že tady má Junckerova komise ještě spoustu práce, když se zaměřuje nebo chce zaměřovat na investice a sociální oblast. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Hendl na jednu minutu. Paní komisařko, dámy a pánové, Komise formuluje dlu, velké cíle reindustrializace Evropy, to je dobře, ale nyní zažíváme pravý opak. Nejenom Caterpillar, ale další firmy ničí pracovní místa v regionu, který už tak trpí vysokou nezaměstnaností. Velice často jsou to společnosti, které jsou nejen ziskové, ale dokonce ani netrpí eh, nízkou konkurenceschopností. Je jist samozřejmě, že v zájmu zisku společnosti je ničit eh, pracovní místa, ale politika by mohla na to reagovat eh, průmyslovou politikou v této oblasti ve stavebnictví a v veřejné dopravě. Alstom také není příkladem dlouhodobého zaměstnávání ani na národní, ani evropské úrovně. Jak my jenom reagujeme a neseme důsledky. Mm, prostředky z globalizačního fondu, tedy z daňových poplatníků. To je dobře, ale nestačí to. Je čas eh, na to zamyslet se eh, nad tím, aby ziskové podniky eh, byly spolu zodpovědné za škody v důsledku ničení pracovních míst a to i hned. Děkuji, pan Lambert. Děkuji, paní předsedkyně. Caterpillar mezi roky 2009 a 2015 navýšil 50 o 50 dividenda z akcí a má také 15 o 15 nižší eh, počet pracovních míst. To znamená, že přes eh, různé kroky, které byly provedeny, tak eh, Navyšování zisku je hlavním cílem nadnárodních společností. Caterpillar není jediný případ. Od roku 2000 klesl počet pracovníků v průmyslu z 20 na 15 Protlačuje se dohody TTIP a SETA a musíme tedy očekávat ještě další případy propouštění, které budou požadovat eh, peníze z Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Ať už se jedná o energetiku, o mobilitu nebo o stavebnictví, tak průmysl sehrává zásadní roli v přechodu naší ekonomiky na ekonomiku, která bude šetřit zdroje energie a Evropa kvůli své konkurenceschopnosti musí provést tuto transformaci, musí být lídrem, ne někým, kdo půjde ve druhé řadě. Odhledněme od emocí, které vyvolalo toto své volné uzavření kartel Piralu. Musíme se z toho poučit. Musíme se poučit, co to znamená pro naši průmyslovou politiku. Máme zde ještě spoustu práce když bude stanovena norma zisku, když bude řečeno, že někdo je příliš velký na to, aby selhal, tak prostě budeme financemi spoutání. Za druhé jde také o obchodní politiku. Musíme skoncovat s těmi projekty eh, národních dohod, nebo tedy obchodních dohod, které budou zaměřeny pouze na zájem akcionářů. Musíme dodržovat také sociální, ekologické, a daňové normy našich zemí. Dále průmysl musí být ve službách transformace a transformace musí být ve službě průmyslu. Musíme mít ambiciozní cíle, které budou závazné v oblasti energetické účinnosti a využívání zdrojů. Junckerův plán nemá jen někde rozprašovat peníze, místo toho se má zaměřit na průmysl a na ekologickou transformaci. A konečně náš průmysl je čím dál více, nebo tedy pracovní místa v průmyslu jsou nahrazována, za lidi dělají práci stroje. To není špatné, ale musí se jinak rozdělovat zisky. Musíme si položit otázku, jak eh, nakládat s tou organizací. To je nutný vývoj, pokud nechceme nechat miliardy lidí někde na ulici. Děkuji. Pan Schaffhauser má pro vás otázku. Přijímáte ji? Pane Schaffhausere. Lambert, je... Pane Lamberce, já jsem si vás vyslechl s velkým zájmem. Než jsem byl poslancem, tak eh, jsme s prezidenty velkých veřejných bank eh, požadovali skutečný plán reinvestice a chtěli jsme také peníze od Evropské investiční banky, které by měly být zaměřeny na zelenou ekonomiku a udržitelná pracovní místa. Proč se k tomu nevrátíte, k této myšlence? Nepotřebujeme náhodou evropský protekcionismus, alespoň pokud jde o reciprocitu, pokud jde o otevření. Já neopakuji všechny své myšlenky, protože ve dvou minutách a půl to není možné. Je jasné, že masivní financování naší ekonomiky ze strany ECB, to pořád ještě pokračuje, to je quantitative easing a to je věc, která se uh, vůbec nekontroluje a my chceme, aby se to ozelenilo, aby se zaměřily tyto investice ne na spekulace. Je pravda, že trhy s aktivy úplně explodují, ale musíme se spíše zaměřit prostřednictvím Evropské investiční banky a prostřednictvím jiných investičních nástrojů. Zaměřme se na investice, které jsou nezbytné pro ekologickou transformaci hospodářství. Pořád nám ještě chybí politická vůle k tomu, aby se něco takového zavedlo. Já doufám, že jednoho dne dostaneme většinu na evropské národní úrovni, aby se tyto politiky začaly uplatňovat. Děkuji, není má pan Bej. Uzavření továrny v Alstromu, nebo tedy ta záležitost z Alstromu, která doufejme dopadne lépe než v Grandanži nebo ve Floranži, je symbolickým toho, že firmy poslouchají akcionáře a penzijní fondy. Tato továrna je takovým symbolem, byla otevřena v roce 1879. Právě odtud vyjel prototyp našeho prvního TŽV, kde se zde pracovalo 9 tisíc zaměstnanců. Teď už se zaměstnává prakticky pouze eh, v sektoru služeb více než 33 tisíc eh, pracovních míst v průmyslu minulý rok zaniklo. Samozřejmě jsou za to zodpovědní i naši národní lídři, ale musíme si uvědomit, že právě Evropská unie na nás tlačí a říká, že nesmíme se dopouštět protekcionismu. Evropská unie říká, že chce bojovat proti monopolům a tím pádem se eh, v železnicích odděluje aktivita sítě od aktivita dopravy. Tím se rozřezávají naše podniky, aby se lépe prodávaly. Uzavření Belfordské továrny je pouze logickým důsledkem toho, že v roce 2014 Alstom prodal svou energetickou větev Američanům zachování průmyslových pracovních míst, to je také zachování eh, naší konkurenceschopnosti a proto je nutno pomáhat těm průmyslovým továrnám, které teď eh, nemohou fungovat naplno. Je nutno, aby ministři pracovali právě na těchto záležitostech a nezaměřovali se na svou kariéru. Ministr hospodářství nechtěl poslouchat volání o pomoc eh, pracovníků z Alstému. Je zde 2000 pracovních míst, které jsou ohroženy, více než 500 v Belfortu. Náš průmysl více než kdy jindy potřebuje strategický přístup, který bude mít dlouhodobé cíle a skutečné prostředky, jak těchto cílů dosáhnout. Děkuji a další řečník, řečník je pan Roland. Dalším řečníkem je pan Roland. Únor 2013 restrukturalizace Caterpillaru 14 propuštěných. Vedení slibuje, že do budoucna se už nic takového nestane a zaměstnanci dělají ústupky, pokud jde o flexibilitu, pokud jde o platy. Ale teď je zde výsledek. Znovu se uzavírá další továrna, propouštějí se zaměstnanci a to tedy na úkor sociálního dialogu, bez ohledu na zaměstnance, bez ohledu na politické instance země. Bohužel to není první ani poslední uzavření podniku v Evropě. Ovšem toto je exemplární a já budu citovat bývalého prezidenta Evropské investiční banky. Caterpillar je produktem deregulovaného kapitalismu. Pokud jde o fond pro přizpůsobení se globalizaci, musí být eh, použit rychleji. Hned musíme integrovat eh, také všechny zaměstnance subdodavatelů, kteří jsou dvakrát obětí této situace. Potřebujeme ambiciozní plán průmyslové obnovy a já děkuji komisi za to, že chce navýšit prostředky pro investiční fond. Musíme uvolnit na evropské i národní úrovni prostředky, abychom skutečně vytvářeli projekty, které budou nosné v oblasti energetiky, mobility nebo digitálních eh, technologií. Náš průmysl musí být silný, protože Čína produkuje za velmi nízké ceny a naše podniky nemohou odolat na mezinárodních trzích. Všichni aktéři musí hrát se stejnými pravidly hry. Caterpillar musí dodržovat ekologické normy, my to od nich vyjeme, ale potom kupujeme čínské výrobky od někoho, kdo vůbec tato pravidla nevydrž, nedodržuje. Potřebujeme silný text, ale musíme také znovu přehodnotit pakt stability. Chceme z toho vyvodit eh, také po naučení potřebujeme pracovní místa, ale musíme mít také perspektivu hospodářského a průmyslového rozvoje. Děkuji. Děkuji a dalším řečníkem je paní Revo Dalon. Já jsem ráda, že náš parlament eh, reaguje na situaci těch dvou továren v Gosli a v Belfortu. Touto debatou ukazujeme, že se nejedná jen o francouzsko-belgickou debatu, ale o evropské téma o zavádění skutečně evropské průmyslové politiky. Před dvěma měsíci zde na tomto místě jsme přijali usnesení, které žádalo komisi, aby více podpořilo evropský železniční průmysl a vynaužila, využila veškerý potenciál evropských fondů a Junckerova plánu na podporu veřejných zakázek. Před pěti měsíci jsme odhlasovali železniční balíček. To tehdy podporovali i průmyslové firmy jako Alstom, protože to umožňovalo harmonizaci v Evropě. Podporovali to občané, instituce i podniky. A teď máme před sebou velkou výzvu, a sice ochranu našeho průmyslu před čím dál tvrdší a někdy nekalou mezinárodní konkurencí. Komise musí stanovit pravidla a musí omezit vstup na náš trh mezinárodním skupinám, které mají masivní dotace. Tato debata ale ukazuje také na neúspěch rozpočtové politiky. Potřebujeme více flexibility, pokud chceme podporovat náš průmysl. To je zásadní věc. Tato debata je také debata o ochraně žen a mužů a dětí a celých rodin, které jsou tímto přímo zasaženy. A průmysloví ředitelé také na sebe musí vzít svou zodpovědnost, musí zohlednit lidský faktor a ne dávat pořád přednost logice rentability. Děkuji, pan Nicholson. Jedna minuta. Děkuji. Paní předsedkyně, před dvěma týdny Caterpillar oznámil, že 300 pracovních míst bude eh, ztraceno v severním Irsku v Kontriandu. Toto oznámení je poslední v řadě z eh, uzavírání továren mm, minulý rok také Caterpillar, Michelin, a další všechny oznámili obrovské propouštění eh, JTI, Balamina eh, a další. Já vím ze Severního Irska, že toto jsou motivovaní a eh, kvalifikovaní pracovníci. Lokální ekonomika z toho eh, také měla prospěch a kumulativní dopad tohoto propuštění na místní ekonomiku je velký. Jak jsme slyšeli celou řadu podobných příběhů z eh, dalších částí Evropy. My musíme identifikovat a řešit výzvy, kterým eh, čelí výroba a využívat příležitostí v budoucnu. Proto biznis a moji kolegové žádají konkrétní strategii, ale jak se zdá, tak někteří vedoucí představitelé ne, tomu neposlouchají. Uh, Mr. Nicholson, there is a blue card. Pane Nicholson, máte modrou kartu, pane Hnudžiliky. Thank you very much, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem poslouchal kolegy u Nikolsona už dříve, když mluvil na toho tém, toto téma, a chci se ho zeptat, jak je možné realizovat reundis, reindustrializaci, když máme tolik eh, dohod eh, o volném obchodu, které nabízí výhody jiným zemím celého světa a je levnější produkovat v těch zemích než v rámci Evropské unie. Já chci poděkovat kolegovi za otázku. To je zajímavá otázka. Já vím, že v tuto chvíli eh, komise připravuje odpověď a eh, posuzuje Mm, všechna obchodní, obchodní dohody, které eh, se zvažují z hlediska zemědělského výrobu, kolik dohod můžeme uzavřít, aniž bychom zničili eh, to, co produkujeme v Evropské unii. A mm, pak uvidíme, co nejen TTIP a CITA, ale další obchodní dohody, co přináší také dohoda s Novým Zélandem a další které mm, jsou dohadovány a to je znepokojivé. Pak se musíme podívat, co Evropa tedy, mm, co pro Evropu znamenají tyto obchodní dohody. Nyní má slovo paní Desarnes. Stejně jako všichni kolegové, i já si přeji, aby tyto dva podniky našly pozitivní řešení, především aby Alstem eh, zůstal i dále působit v Belfortu, aby měl dost zakázek. U těchto dvou případů je zde sdílena odpovědnost. Francie zde má velkou zodpovědnost. Už více než deset let máme opakované sliby bez jakékoliv soudržnosti, bez jakékoliv vize. A z této z tohoto hlediska můžeme říci, že Francie má část odpovědnosti a Evropa také. Už mnoho let nám zcela chybí nějaké hospodářské, průmyslové, politické vedení u těchto otázek. Je opravdu na čase, aby se to změnilo. Už opravdu musíme začít jednat, musíme vyslat signály, musíme ukázat, že Evropa se konečně rozhodla vést eh, hospodářskou a průmyslovou politiku. Musíme jednat proto, abychom nemuseli dále snášet tyto následky. Silný symbol by bylo, kdyby všechny vlády konečně začaly obhajovat eh, doplnění mandátu ECB, aby ECB financovala také zaměstnanost. To by byl velmi důležitý politický signál. Komise si také musí uvědomit, že musí přepracovat eh, pravidla pro hospodářskou soutěž. Ta je dnes eh, mezinárodní. Komise nesmí bránit takovým věcem jako v minulosti. Za třetí, potřebujeme skutečný investiční plán který bude zaměřen na všechny, všechna odvětví budoucnosti, také na výzkum a musí vycházet jak říkal před chvíli Gerard, proč ne z Evropského investičního fondu pro průmysl. Musíme hájit naše průmyslové zájmy. My nejsme hloupější než američané a vidíme, že američané nebo americká vláda hájí hospodářské zájmy američanů. Proč to nedělá Evropa? A musíme také přestat s tím, že budeme chtít Číně dávat statut tržního hospodářství. Děkuji a další řečník je pan Jarik. Jedna minuta. Já si nemyslím, že bychom měli přistoupit k této debatě jako k sociálnímu řešení otázky reindustrializace. Je to otázka skutečné evropské politiky reindustrializace. Musíme si položit správné otázky, jak můžeme akceptovat to, že kartel Pirar propouští v této chvíli, zatímco jejich akcionáři dostanou přes 1 eh, milion nebo 1 miliardu eur. Chceme eh, rozvíjet eh, železniční dopravu za využití lokomotiv, které budou ekologické. Říkali jsme si, jak to bude vypadat s Evropskou investiční bankou a také s Junckerovým plánem. Evropská investiční banka musí sloužit těm budoucím investicím těchto dvou firm. Musíme odblokovat fondy, které budou využity k vývinu nebo k navázání mezinárodní spolupráce podniků v železničním sektoru, proč eh, bychom neměli chránit eh, naše pracovní místa a naše hospodářské zájmy, jako to dělají naši konkurenti, především eh, Spojené státy americké? Proč nedáme také zaměstnancům více pravomocí, pokud jde o řízení jejich podniku? Děkuji. Dalším řečníkem je pan Žado. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Je neuvěřitelné, že pravidelně tady v tomto sále řešíme průmyslové otázky. Pokaždé konstatujeme to též. Úsporná opatření zcela rozbila veřejné zakázky a také schopnost pracovní místa vytvářet infrastruktury, které jsou nezbytné jak pro ekonomiku, tak i pro společnost. Pokaždé vedeme stejnou debatu o neexistenci evropské průmyslové politiky, která nám tolik chybí, kterou tolik potřebujeme. My potřebujeme, protože máme národní politiky, které selhávají. Alstom ve Francii, to je prostě banda pokrytců. Vytváří se zde skandál proto, aby stát eh, mohl dělat, že tu situaci teprve objevil. V roce 2007 jsme se dohodli, že železniční doprava ze 14 se zvýší na 27%, ale nestalo se tak. Nákladní doprava po železnici pořád klesá. Paní Royal, ministrině životního prostředí, zabila ekodaň. To byla jedna miliarda ročně, která by mohla financovat ty struktury, infrastruktury trvale udržitelné, tramvaje a tak dále. Takže potřebujeme evropskou průmyslovou politiku a také velký investiční plán, který bude zaměřen na výkonnou a ekologickou dopravu, jak po železnici, tak i tramvajovou dopravu. A není opravdu přijatelné, že zde máme uh, tak nízkou eh, využitelnost železnic, pokud jde o eh, nákladní dopravu. V našich městech už se nedá dýchat a my pořád přesouváme dopravu na silnici. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Mono. Pani komisařko, pane Žado, já jsem zaskočen, protože eh, vy jste si stěžoval na úsporná opatření a přitom si chcete zachovat euro. Tyto dva příklady jsou jasným příkladem toho evropského ultraliberálního modelu. To uzavření naší továrny v Belfortu, to je jen projev toho, že už 25 let umírá ve Francii průmysl. V roce 2014 Alstom prodal svou energetickou vědev General Electric, Electrics a tehdy eh, zazněla spousta slibů, nicméně nic z toho se nestala. Vy naše strategické podniky prodáváte soukromým zahraničním firmám, které jsou obchodovány na burze. Tím oslabujete státy a také pácháte ekonomické zločiny na občanech. Sloužíte mezinárodním zájmům místo zájmům národním. Chybí zde dlouhodobá strategie, dlouhodobá vize, taková, jakou navrhuje Národní fronta ve Francii. Jedině tam, může přinést výsledek. Děkuji a dalším řečníkem je paní Sander. Dvě minuty. Paní předsedkyně, paní komisařko, je pro mě důležité zmínit se o případu Alstoma 480 eh, pracovních míst je ohroženo v mém volebním okrsku. Tato sociální hrozba se ještě zvyšuje tím, že francouzská vláda spochybňuje smlouvu na 30 tramvají s touto skupinou. Francii chybí jakákoliv vize a zeznívají nové sliby, které jsou eh, však umělé. A rozhodně nemůžeme jednomu brát, abychom dali druhému. Nemůžeme stavět eh, dvě továrny jednu proti druhé. Problémy Alpstomu jsou také symptomem, eh, příznakem eh, průmyslové politiky v Evropě, která nedostává očekáváním. Evropský parlament v červnu přijal usnesení o konkurenceschopnosti železničního průmyslu. Jak jsme na tom, paní komisařko? Zahájí komise strukturovaný dialog s tímto odvětvím, protože železniční průmysl na evropské úrovni představuje 400 tisíc pracovních míst. Bohužel naše podniky musí velmi často bojovat eh, s konkurenty, kteří jsou eh, chráněni, kteří jsou dotováni a působí v zemích, eh, které mají úplně jiná pravidla. Evropa musí hájit přístup k veřejným zakázkám v jednáních s Čínou, Japonskem a Spojenými státy. Musíme přestat být naivní a musíme začít lépe chránit evropský trh. Musíme mít nástroj reciprocity, vzájemnosti u veřejných zakázek. My vás budeme podporovat. Paní komisařko, nenechme železnici jít ke dnu jako jiná průmyslová odvětví. Začněme konečně s nějakou ambiciozní průmyslovou politikou. Děkuji. Další řečník je pan Baje. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Uzavření Caterpillaru v Gosli to je více než 6 tisíc zaniklých pracovních míst. To je samozřejmě skandální a brutální. Udeřilo to do samotného srdce mého regionu. A já musím zdůraznit, jak je důležitá důstojnost těchto pracovníků a jejich rodin a také eh, Odboru, Chtěli bychom eh, slyšet, co si o tom myslí vedoucí představitele tohoto podniku. Caterpillar je symbolem toho všeho, co se v Evropě neze, nedaří. Měli různé veřejné podpory a přesto to skončilo takto. Je třeba umožnit eh, veřejným orgánům, aby tuto situaci přehodnotili. Je třeba aby průmysl byl založen na výzkumu a vývoji, znamená to také, že musíme začít investovat do reálné ekonomiky, abychom vytvořili kvalitní pracovní místa. Na co čekáme? Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci už byl svědkem celé řady lidských dramat. Musíme masivně pomoci zaměstnancům této továrny a také zaměstnancům subdodavatelů. Já si myslím, že spolufinancování z Evropského fondu by mělo být navýšeno na 80%, aby se skutečně pomohlo všem. Evropa musí také začít bojovat a tvrdě bojovat proti daňovým rájům, protože více než 10 let tento podnik odvádí své zisky do Švýcarska. Evropa musí lépe chránit své občany, posílit sociální dimenzi a vytvořit eh, daňovou rovnost. To opravdu potřebujeme a občané to požadují a to plným právem. Děkuji. Paní Anderson, jedna minuta. Um, ničení domovů v Palestíně já podporuji pracující v obou těchto kova, továrnách, kde 150, kde mm, bylo propuštěno 150 zaměstnanců, další továrny v Belfastu a jinde jsou ohroženy zisky akcionářů. E, e, jejich zabavení by mohlo e, zachránit tato pracovní místa, omezit dividendy. Akcionáři jsou milionáři a pokud infrastruktura bude zničena, tisíce rodin budou eh, v bídě. Bohužel ve světě, který se stará o chamtivost a nikoli o potřeby, tak ta chamtivost triumfuje. Fond pro přizpůsobení globalizaci eh, tam nebude příležitost pro mé občany, aby toho využili, protože britská vláda má kontro, to pod kontrolou a odmítá využívání fondu globalizaci pro propuštěné pracovníky na sever, v severním Irsku. Děkuji. Děkuji pan Armimu. Paní Remont, ehm, předsedkyně 6 tisíc eh, zaměstnanců, otcové rodin, matky eh, jsou nyní eh, na ulici v důsledku uzavření těchto dvou továren. To nás prostě nemůže nechat chladných. Kdyby toto proběhlo férově, ale to neproběhlo. Vážení zodpovědní, vážení manažeři, akcionáři Caterpillaru, měli byste se stydět. Krátkodobě ale musíme postiženým pomoci. To se může stát konkrétně aktivizací Evropského fondu pro globalizaci, ale dlouhodobě musíme najít eh, spravedlivější rámcové podmínky, aby pracovní místa a průmyslové lokality byly zajištěny. Já vidím tři konkrétní cesty. Jednak boj proti eh, daňovým únikům. Caterpillar má zisky nezdaněný ve Švýcarsku, neinvestuje, ale eh, prodává v Belgii. Daně by se měly e, platit tam, kde se pracuje. To je jednoduchá zásada, musíme ji prosadit. E, komise e, návrhla na stůl. Za druhé, je moudré, aby investice z veřejných peněz do průmyslových parků ze strany vlastně by prakticky znemožněny účetními pravidly. Odpověď je ne, to umrtvuje investice. Já mám konkrétní nápad. Eh, změňme takzvané eh, normy, eh, standardy, aby obce nemuseli za jeden rok odepisovat investice. Pracovní místa zachováme díky investicím z veřejných prostředků. Za třetí, musíme zajistit, aby průmysl zůstával v Evropě tím, že budeme vytvářet inovativní produkty. To jde přes investice do výzkumu a vývoj. Na této, jenom na této úrovni můžeme konkurovat zemím s, eh, s levnou pracovním silou. Musíme mít eh, výborné vzdělání, kvalifikaci, eh, můžeme, musíme vytvářet klastry excelence mezi univerzitami, zajistit duální vzdělání, to by bylo modelem pro celou Evropu. Vážení kolegové, my jsme pracujícím v Gosli dlužní perspektivu. Nesmíme mluvit, ale jednat. Děkuji. Děkuji, paní Werner. Frau Präsidentin, äh, Frau Kom ehm, eh, předsedo paní komisaře, v roce 79, eh, 64, eh, už, pět, už 50 let se, dodávají, se dodávaly stroje z Gosly. Když jsou uzavřeny tyto lokality, ztrácíme i kus průmyslového dědictví. Pro pracovníky a jejich rodiny je rozhodnutí této společnosti katastrofou. Ale co se vždy zapomíná, je to, že tyto, tyto dva případy jsou trendem od roku 2008 do roku 2014. Eh, Evropa přišla o 3,3 milionu pracovních míst. Ve Francii mm, mm, průmyslu byla ztráta 1 milion pracovních míst. Eh, konkurence s čínskými a jinými výrobci mm, dostává mm, průmyslová odvětví pod velký tlak. Eh, industrializace je šanci, ale na druhé straně ohrožuje místa jinde. Pro, eh, očekávání produktivity jsou nereálná. Je, existuje tlak na pracující, z kterého onemocní, přesto e, ztrácí Evropa e, průmyslovou bázi. A to ale nemá nic společného se sociální ekonomikou. E, vláda vstoupila do případu Aston, ale Paříž sama to nevyřeší. To, to žádný stát sám nevyřeší. My musíme změnit pravidla a potřebujeme celou Evropskou unii. Naše zájmy v průmyslové politice musíme jasně formulovat v evropské strategii a e, sdílet nástroje s ostatními státy. A to já očekávám od komise a členských zemí. Průmyslová politika klidné ruky musí nyní skončit. Děkuji pan Salini. Děkuji paní komisařko. Efekty, negativní efekty těchto rozhodnutí Caterpillar a Alstomu budou mít svůj dopad i v Itálii, v mé zemi. Zdá se, že ohrožená pracovní místa v Miláně v továrně Alstomu dosahují počtu 200, takže já doufám, že i italská vláda se zapojí do pokusu přispět k řešení této otázky, protože ten počet pracovních míst je velmi vysoký i v mé zemi. Na druhé straně je zde otázka zodpovědnosti Evropské unie obecně, pokud jde o možnost oživení výrobní činnosti na našem kontinentu. To je rozhodně předmětem naší dnešní diskuse. Mnohokrát už jsme to opakovali, víme to. Průmysl jako takový není jedna z těch kompetencí, z těch přímých kompetencí Evropské unie. To není pravda. Jinde spíše dosahuje, nebo tedy přímo působí Evropská unie. Ale mm, tyto oblasti mají dopad na evropský průmysl. Nesmíme plakat nad eh, zánikem pracovních míst, eh, když eh, druhou rukou vytváříme energetickou politiku, která je v rozporu s rozvojem našeho průmyslu. Potom eh, si nemůžeme stěžovat. Eh, podívejme se na to, jak obchodujeme s Čínou. Podívejme se na to, jak veřejné rozpočty v našich eh, zemích utváříme tak, že jsou zcela v rozporu s možností oživení průmyslové činnosti v těchto zemích. Kromě toho politické subjekty, které spolupracují, se soukromými subjekty, ty mohou být živnou půdou pro skutečné oživení naší ekonomiky a z toho vyplývající oživení zaměstnanosti. Děkuji. A posledním řečníkem je pan López. Jedna minuta. Musíme reindustrializovat Evropu, protože silný průmysl znamená udržitelný růst, protože průmysl také souvisí s vysokými platy, lepší sociální ochranou a stabilnějšími pracovními místy. Ale především musí Evropa začít chránit svůj průmysl, který dnes máme. Už jsem udeven z toho, že se v Katalánsku, v mém volebním okrsku, scházím s odboráři, se zástupci zaměstnavatelů, zaměstnanců a tak dále, kde se hovoří o různých fuzích a uzavírání podniku. My máme také jednu továrnu Alstomu, tam také dochází k velmi agresivní politice kvůli tomu, že usilují o zisk bez jakýchkoliv limitů. Musíme se do toho vložit, paní komisařko. Musíme přijmout společné normy, které zaručí pracovníkům ochranu před restrukturalizací. Musíme mít nějaká společná pravidla pro konzultaci mezi zaměstnanci a podniky. Nyní zač- začínáme Catch the Eye, pan Kelly. Eh, Děkuji. Já myslím, že toto je velmi důležitá debata. Jednou z výzev naší konkurenceschopnosti je reindustrializace. To je v cílech pro 2020. Jinak, eh, jak to řekl pan Tajany, bývalý komisař a nyní poslanec, nás čeká průmyslový masakr tím, že eh, firmy budou odcházet eh, a prostě nám nezaměstnanost a navíc jinde budou moci vyrábět s daleko méně přísnými pravidly ekologickými. Čili my skutečně musíme reindustrializovat Evropu v souvislosti s cíly COP21, tedy pařížské konference pokud eh, eh, se na to zaměříme, eh, pak budeme muset všem také vyčlenit příslušné průmyslové zdroje. A nyní pan Blanco López. Děkuji, paní předsedkyně. Dnes dopoledne jsme říkali, že Evropa je na křižovatce. Evropa je spoutána krizemi. Roste nacionalismus a populismus a také nespokojenost občanů s Evropskou unii. A to souvisí také s prohlubováním rozdílu, se ztrátou eh, práv a samozřejmě také se ztrátou pracovních míst. Musíme mít nějakou novou průmyslovou politiku všude v Evropské unii. Pokud to neuděláme, tak nesplníme cíl Evropské komise zvýšit z 15 na 20 podíl průmyslu na HDP. Musíme přejít od slov k činu, musíme sázet na nové možnosti a musíme se vyhnout sociálnímu dumpingu a také nekalé konkurenci která vzniká i uvnitř členských států, například v ocelářství. Potřebujeme Evropský fond, aby mohl kompenzovat ty podniky, které mají vysokou spotřebu energie, aby si každá země nemohla dělat, co chce. Paní Grapini? Doamna președintă, doamna comisar, competitivitatea în piața globală a... Paní předsedkyně, konkurence na světovém trhu nemůže být oddělena od potřeby reindustrializovat Evropu. To je řešení, jak posílit zaměstnanost a také zlepšit kvalitu života našich občanů. A proto navrhuji, abyste se zaměřila na eh, politiky podpory hospodářské soutěže, na posílení konkurenceschopnosti Evropské unie. Evropská unie má velmi tvrdou legislativu v této oblasti a dohoda TTIP mě děsí, když si uvědomuji, k jakým problémům zde dojde. Musíme usilovat o dobrovolnou konformitu, protože jinak nemůžeme rozvíjet průmysl. A pak je zde další otázka, na kterou jsem vždy upozorňovala. Politika obchodní ochrany evropských eh, produktů. V současné době neexistuje. V textilním průmyslu, v automobilovém průmyslu či v ocelářství. Pokud chceme reindustrializovat Evropu, musíme skoncovat eh, s tou nekalou konkurencí a s dumpingem. Děkuji. Η βιομηχανία στην Ευρώπη αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα, κυρίως μετά την πρόσφατη χρηματοοικονομική. Děkuji, Evropa čelí celé řadě problémů, především po finanční krizi. V posledních letech stovky firm zavřelo své provozovny, přišli jsme o stovky tisíc pracovních míst. A k těm se teď ještě přidávají pracovní místa z Caterpillaru a Alstomu. I u nás v Řecku tisícovky podniků zavřelo a to vedlo opravdu k armádám nezaměstnaných. Caterpillar uzavřel svou továrnu i přesto, že podepsal celou řadu smluv na dodávky pro německé železnice. To je výsledek té německé Evropy, kterou podporuje italská a francouzská vláda. My nemůžeme jít cestou TTIP nebo tím, že se budeme řídit diktátem Berlínu. Děkuji, pan Jakovčič. Děkuji, paní předsedající jakou eh, průmyslovou politiku chceme sledovat. Máme nějaký průmyslový model? Máme opravdu reindustrializační strategii v Evropě? Eh, jaké, jaký průmysl chceme rozvíjet? Já jsem přesvědčen, že tady dnes eh, mnoho z toho nezaznělo, tedy nezaznělo mnoho z toho, co jsem očekával ale eh, chci být eh, specifický. Když hovoříme o Caterpillaru a tomu samozřejmě musíme reagovat, musíme projevit solidaritu vůči postiženým spoluobčanům. No ale co budeme dělat zítra a pozítří, aby prostě nebylo pozdě pro náš průmysl? Týká se to eh, stavby lodí a to je skutečně třeba, eh, tedy velké lodě, to jsou skutečně eh, evropské produkty, takže eh, snažme se o to nepřijít. Tak děkuji, to je všechno za poslance a teď paní komisařka Tyson. Děkuji vám, paní předsedkyně, dámy a pánové. Já vítám dnešní debatu a Poznamenala jsem si vaše doporučení. Chci ještě jednou zdůraznit, že naší bezprostřední prioritou je eh, podpořit eh, ti, kteří jsou přímo postiženi. Evropská unie eh, projeví svou solidaritu s regiony a s lidmi v postižených regionech. Máme na to evropské fondy, máme AKI a máme další politické nástroje. Mohu vám oznámit, že komise dnes schválila návrh na prodloužení výjimky pro tedy v rámci, v rámci nařízení o eh, globalizaci eh, článek 6 eh, odstavec 2, čili toto platnost bude prodloužena až do roku 2020. Dámy a pánové, my se snažíme podpořit růst a zaměstnanost a investice v rámci evropského semestru. Chceme zajistit to, aby zdanění práce a kapitálu podporovalo a nikoli redukovalo zaměstnanost a průmysl. To znamená také pokračovat v prohlubování vnitřního trhu ve všech jeho dimenzích a samozřejmě posílí také investiční plán pro Evropu, který je schopen eh, vrátit Evropu na trajektorii, která je pro ní tradiční v oblasti průmyslu. Toto může pomoci ekonomickému zotavení a zajistit udržitelný růst. Chtěla bych dále říci, že také máme pakt růstu a stability. A je třeba říci, že eh, zavření provozní Caterpillar a eh, tento eh, pakt stability a růstu, to jsou trošku dvě různé věci. Tento pakt má zajistit udržitelný růst a znamená to tedy nebránit investicím. Toto je totiž společná Eh, odpovědnost eh, členských zemí a evropských institucí. Zaznělo zde také pár slov o evropském, eh, o rezoluci o konkurenceschopnosti evropských dodavatelů výrobku pro železniční dopravu. My jsme si vědomi této rezoluce a budeme se tím zabývat. Vítáme zdůraznění našeho společného úsilí o zachování eh, růstom. Pokud se týče mezinárodních eh, obchodních dohod, mohu říci, že paní komisařka a je velice zkušená vyjednávačka, má za sebou mnoho zkušeností a dohoda skutečně bude, nebude to dohoda úplně o všem, ale samozřejmě Jejím cílem je to, aby tato dohoda byla pro Evropu prospěšná, přičemž bere v úvahu všechny také sociální důsledky. Také vám eh, mohu říci pár slov eh, ke statutu tržní ekonomiky pro Čínu. Mohu vám říci toto, eh, ať už naše rozhodnutí bude jakékoliv, v každém případě budeme mít k dispozici účinné nástroje pro ekonomickou obranu a ty, které máme, určitě budou spíše posíleny, nežli, eh, nežli eh, oslabeny. A nyní přicházím do francouzštiny. Já musím říci společně s panem Bajetem, že opravdu i já chci poděkovat místnímu vedení v Gosli i odborům za jejich reakci, protože oba dva tyto subjekty jsou odhodlány jednat společně. Evropa je tady na to, aby jim pomohla, aby je podpořila. A konečně toto rozhodnutí firmy je málo pochopitelné, ale já chci být optimistická. nemůžeme se stát hned úplně pesimistou. Musíme si také uvědomit, že loni ve Valonsku bylo vytvořeno 9300 pracovních míst a tito pracovníci mají skvělé trumfy v rukou, jejich schopnosti, jejich mládí. Je to firma, nebo tedy eh, továrna, která leží ve velmi dobré pozici v blízkosti Bruselu, v blízkosti letiště v Charleroux. A to si také musíme uvědomit. Lidé, na které dopadlo toto rozhodnutí, budou i nadále pracovat pro budoucnost. Já vám děkuji za tuto debatu. I my vám děkujeme, paní komisařko. Vážení kolegové, rozprava je tímto ukončena.